Majestades, Excellences, Madame, Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus au Parlement européen à Strasbourg. Vítejte v Evropském smutečním obřadu na počest Helmuta Kohla, kancléře Německa a čestného občana Evropy. invito a pronunciare il suo discorso il presidente del Parlamento europeo. Nyní dám slovo předsedovi Evropskému parlamentu Antoniu Tajanimu, aby přednesl svůj projev. Majestá, signori. Vaše Před páni prezidenti, páni premiéři, vážení kolegové, eh, členové Evropského parlamentu i národních parlamentů, paní Kol Richter, vážení rodinní příslušníci, naše excelence, vážení účastníci tohoto obřadu. Dnes vzdáváme hold Helmutu Kohlovi, velkému Evropanovi, velkému státníkovi, politickému velikánovi, který byl schopen naslouchat občanům a dívat se dál za horizont. Helmut Kohl byl především statečný člověk. Byl obránce svobody a demokracie. Byl protagonistou sjednocení našeho kontinentu. Vždy bránil lidskou důstojnost všude proti všem, proti e, eh, zaželeznou eh, oponou proti totalitě. Eh, základní hodnoty naší unie byly vlajkou, kterou nesl do mnohých bitev. Stejné hodnoty, na, na, kterými se inspirovala smlouva o Evropské unii. Mír, svoboda, prosperita, bezpečnost a spravedlnost bez hranic. Jeho víra v eh, tyto hodnoty jeho víra v lidstvo jsou základem eh, hlubokého smíření mezi námi Evropany, které ovlivnilo naši paměť, naše vzpomínky. Helmut Kohl je za symbolem generace, která věnovala svůj život nové evropské renesanci. Poslední generace, která Eh, zažila eh, válku samotnou. Eh, pro ně evropská jednota, překonání nacionalismu je stělesněním snů u budoucnosti pro své děti. Velká žena Simone Weil byla také jedna z této generace a nyní si ji chceme připomenout zde v tomto parlamentu. Ona byla první předsedkyní tohoto parlamentu po prvních přímých volbách. Naděje v lepší budoucnost byla hlavním motorem těchto velkých Evropanů. Stejná naděje, která před nimi umožnila otcům zakladatelům Šumanovi de Gasperi, Adenaurovi, Spákovi, aby, aby přispěli k zahojení jizev, které zanechala válka. My jsme vstali s popela. My jsme znovu sjednotili náš kontinent a svobodu a důstojnost eh, jednotlivce jsme eh, postavili eh, do, se, to se stalo jádrem naší unie. Helmut Kohl si zaslouží čestné místo v Evropském panteonu. V roce 1983, když se obracel na mm, poslance Evropského parlamentu, tak řekl, kdokoliv se dívá na Evropu, tak pochopí, jak Eh, jaká hodnota je přátelství a spolupráce. Neúnavně pracoval v tomto duchu, aby posílil Unii, aby šířil eh, demokracii po celém kontinentu a konsolidoval eh, Severoatlantickou alianci. Během 16 let, kdy byl kancléřem, byl Kohl vždy hlavním protagonistou událostí. Žádná stránka evropské integrace eh, není nepopsaná jeho statečností. Díky této statečnosti máme mm, silnější roli Evropského parlamentu, eh, vytvoření mm, velkého prostoru několika politických i občanských svobod, jednotnou měnu a kohezní politiku. Já eh, jsem mm, se sešla s, kan, sešel s kancléřem, když jsem byl mladým politikem v roce 1994 a doprovázel jsem italského premiéra na oficiální návštěvě v Bonu. Jeho charisma, jeho jasná vize na mě udělala velký dojem, ale také jeho schopnost naslouchat a eh, chápat názory druhých. Eh, bylo mi tehdy jasné, že Helmut Kohl pro Helmuta Kohla sjednocení neznamenalo německou Evropu, ale e, evropské Německo. Sjednocení Německa a Evropy bylo pro něho, stejně jako pro Adenauera, to byly dvě stránky stejné mince. Kolova Evropa neváhala podat pomocnou ruku mladým demokraciím na východě. My jsme byli majákem svobody pro miliony Evropanů, kteří se vymanili z komunistické diktatury. Pro ně tato unie otevřela své dveře se solidaritou a e, doprovázela je na cestě k tržní ekonomice, právnímu státu a prosperitě. Kolova Evropa se nebála bojovat za svoji budoucnost. Qui l'accompagne ce passage de témoin comme dans les courses à relais doit nous faire aller de l'avant. au cours de sa vie v průběhu svého života byl mnohokrát odměněn a oceněn za budování Evropy. Mnoho, mnoho významných cen, které získal ovšem zároveň to, co je nejdůležitější, je to, jak ho vnímáme v současnosti. Jeho příklad bude důležitý pro budoucnost, pro naši budoucnost, proto, aby se naše instituce přiblížily našim lidem, abychom přinesli odpovědi na jejich problémy, na jejich otázky. V současné době si myslím, že je velice důležité, abychom si uvědomili, že to byl právě kol, který si zvolil naději a ne strach. Právě toto požadujeme rovněž i od našich občanů, aby měli odvahu, aby měli odvahu se spojit a měli odvahu měnit náš svět. Důležitá je právě naše schopnost překonávat problémy. Podobně jako Kohl a jiné významné osobnosti jeho své doby musíme společně budovat eh, naši Evropu, musíme chránit naše občany proti globálním výzvám. Když dochází ke spochybňování lidských práv, eh, když dochází právě k potlačování našich práv, je důležité, aby jsme si uvědomili, že svět se obrací k nám, k Evropě. Tato Evropa, naše Evropa, musí zvednout svou hlavu. Musí se stát opětovně symbolem všech těchto hodnot na celém světě. Evropa, která je právě majákem svobody, která je záštitou práv, je to náš jediný, skutečně jediný kontinent, ve kterém již neexistuje trest smrti. A toto vděčíme Helmutu Kohlovi nejenom společný trh. Samozřejmě, eh, že jsme součástí kontinentu, který je i ideálem svobody, prosperity a míru. V Římě 25. března loňského roku jsme oslavili 60. výročí evropských smluv, na kterých se podílel Helmut Kohl a ostatní otcové zakladatelé. Samozřejmě, že se musíme dívat nad rámec pouze stávajících cílů. Musíme se zabývat zároveň evropskou integraci. Znovu zjednocení Německá to je jedním z hlavních příkladů této důležité minulosti. Samozřejmě bylo to obrovské přátelství s Francoisem Mitteránem ve Verdonu. Byli to právě tito dva mužové velice důležití, kteří byli schopni překonat problémy minulosti. Samozřejmě, že tato cesta nebyla jednoduchá, nebyla to cesta krátká. Byl to ovšem jediný způsob, jak věnovat důstojnost tomuto našemu projektu, společnému, společnému projektu ve jménu naděje budoucích generací. A právě z těchto důvodů je památka Helmita Kola něčím, co zůstane navždycky v našich srdcích nás, kterým leží na srdci budoucnost Evropy. Děkujeme vám, Helmute Kole. Děkujeme. Poneseme myšlenku Evropy do budoucna. Děkujeme, pane předsedo. Grazie, presidente. Ich möchte nun dem Präsidenten der Europäischen Kommission. Nyní bych chtěl dát slovo předsedovi Evropské komise Jean-Claude Junckerovi. Monsieur le Président du Parlement, Majestat, meine Herren. Pane předsedo Evropského parlamentu, vážený pan, pánové prezidenti, premiéři, excelence, dámy a pánové a pro mnohé z vás jste v sále drazí přátelé. Dnes se loučíme s Helmutem Kohlem, německým a evropským státníkem. A já se loučím s věrným přítelem, který mě dlouhá léta a desetiletí doprovázel. Teď nehovoří předseda komise, nýbrž přítel. V Helmutu Kohlovi ztrácíme poválečného giganta, který už za života vstoupil do dějin. A za tuto historii budu vždy vděčný. Je to někdo, kdo se stal pomníkem tohoto kontinentu, před který budou kladeny německé i evropské věnce. Přímo kladeny být musejí. Bylo jeho přáním, abychom se s ním rozloučili tady ve Štrasburku v tomto německo-francouzském evropském pohraničním městě, které mu přirostlo k srdci. Tomuto přání muselo být vyhověno. Dnešní smuteční obřad není neněmecký, je evropský a tudíž i německý. Začínáme dnešní den ve Štrasburku a zakončíme ho dnes večer ve Špíru, ve Špírském domu, se kterým byl celý život svázán. Helmut Kohl byl německý vlastenec, ale byl také evropský vlastenec. Byl to někdo, kdo spojoval a slučoval věci i lidi. Německý a evropský vlastenec, ano, protože pro něj v tom nebyl rozpor nebyl rozpor mezi tím, co je německé a tím, co musí být evropské. Francouzský filozof Blaise Pascal řekl, že má rád věci, které jdou dohromady. Pro Helmuta Kohla šla dohromady německá a evropská jednota. Dvě strany téže mince, jak neustále zdůrazňoval Konrad Adenauer. Tuto Adenauerovu maximu eh, přijal za vlastní a svým myšlením i skutky ji uvedl v praxi. Proto existuje mnoho příkladů. Pád berlínské zdi byl v Evropě i po celém světě radostně vítán. Německé znovu sjednocení, ve které neustále a bez přestávek věřil, nicméně narazilo v některých částech Evropy na odpor někdy dokonce v otevřené odmítání. Helmut Kohl v mnoha trpělivých eh, rozhovorech se zasazoval o znovu sjednocení Německa. Mohl takto úspěch, protože jeho dlouholetá reputace mu umožňovala důvěryhodně ujišťovat, že usiluje o evropské Německo a nikoli o německou Evropu. Helmut Kohl chtěl německé znovu sjednocení a usiloval o něj celou svou silou. A mimo Německo přesvědčil ostatní o historické správnosti své cesty. Vytušil krátký záchvěv božího pláště dějinami a uměl se ho chopit. Ne každý v Německu a ne každý v Evropě okamžitě vycítil tento záchvěv božího pláště. On ano. Vycítil, že německá jednota je hmatatelně blízko správně vyhodnotil příznivost chvíle a využil ji. Jiní by v, v tomto dějinotvorném úkolu selhali. Bylo cítit, že tento muž má perspektivní sílu. Helmut Kohl měl na zřeteli Německo, smýšlel evropsky a vždy upíral zraky ke střední a východní Evropě. Ne pouze k Polsku, ale převážnou měrou k Polsku. Helmut Kohl eh, nebyl zodpovědný za zločiny nacistů v Německu. Nicméně si byl vědom historické zodpovědnosti, která spočívala na Německu. Právě tak jako Willy Brandt, ke kterému měl ke konci svého života velmi blízko. Helmut Kohl a Willy Brandt to jsou dva velcí muži naší doby. Rozšíření na východ a střed našeho kontinentu bez Polska by bylo pro Kohla zkrátka nepředstavitelné a bylo by velice žádoucí, kdybychom na to nezapomínali. Helmut Kohl byl nejen architekt německého znovu sjednocení. Podstatnou měrou a mnohem více než ostatní se zasloužil o smíření mezi evropskou historií a evropskou geografií. Patří k těm, kteří přispěli k ukončení jaltského rozdělení Evropy na východ a západ. Východní a střední Evropa, právě tak jako mimochodem i jižní Evropa, vděčí Helmutu Kohlovi za mnohé. To si dnes musíme připomenout. Kromě toho věnoval pozornost vztahům s Izraelem a dále je rozvíjel. A Právě tak vztahy s bývalým sovětským svazem a s dnešním Ruskem se těšily jeho pozornosti. Historik a kancléř Helmut Kohl znal mnohé hlubiny ruské země a právě tak byl přesvědčivým zastáncem transatlantického partnerství a aktivním zastáncem transatlantického kancelství. Prosadil dvojí rozhodnutí NATO, a to na popud Helmuta Schmidta proti tehdejšímu duchu doby. Já jsem, vážení přátelé, patrně jediný v tomto sále, kdo viděl Helmuta Kola na zasedání plakat. Bylo to 13. prosince 1997 toho dne Evropská rada eh, pod mým předsednictvím v Lucemburku rozhodla o rozšíření Evropské unie eh, o východní a střední Evropu, Kypr a Maltu. Během eh, závěrečného oběda si Helmut Kohl vyžádal slovo. Výjimečně, protože jinak to obvykle nebylo možné. Nicméně během tohoto oběda pronesl se slzami a zdušeným hlasem, že tento den začátku předstupových vyjednávání patří k nejkrásnějším momentům v jeho života. To, že on, německý spolkový kancléř, může zažít historický okamžik spojení Evropy, ho naplnilo značným pohnutím. Po všem tom po všem tom zlu, které Německo přineslo Evropě pak se odmlčel a dlouhé minuty plakal. A nebyl jediný. Nikdo se za své slzy nestyděl. To byla Evropa, jak ji známe nejlépe. I v otázce eura byl společně s mým přítelem T.M. Weiglem eh, hlavní silou. Ano, samozřejmě tvrdě bránil německé zájmy a e, ne, a prosadil, e, aby ve smlouvě byla zakotvena nezávislost Evropské centrální banky. Prosadil to vůči veškerému odporu a na tom zakládal svůj souhlas s eurem. Bez Helmuta Kohla by nebylo euro. V jeho očích byla měnová unie prostředkem, jak evropské sjednocení učinit nezvratným. Pro něj bylo euro evropskou mírovou politikou jinými prostředky. A kromě toho Helmut Kohl vždy respektoval všechny členské státy Evropské unie. Velké, ale především i ty menší státy u něj nalezly pochopení a mohli s ním hovořit o svých zájmech. A na závěr, a e, to, o tom se často hovoří, byl vždy napřed ve vyjednávání navštěvoval evropská hlavní města a nepřipouštěl, aby vše probíhalo na úrovni národních států a zájmů. Helmut Kohl byl člověkem, který usiloval o smíření eh, mezi Německem a Francií a pokračoval v díle de Gaulle a Adenauera. On nemluvil francouzsky, ale věděl všechno o Francii, o její historii, o hloubce, o regionech francouzsky, především o Alsasku, které miloval a které často navštěvoval a kde znal eh, spoustu dobrých restaurací, kterých je velký počet. Historie eh, ponese image, které eh, říká všechno o Kólovi a o jeho intimním vztahu s Francií. Eh, když ve Verdanu Helmut Kohl a François Mitterrand eh, si podali ruce, tak eh, spečetili navždy bratrství mezi Francií a Německem. Že, že se s ním loučíme zde ve Štrasburku, sídle Evropského parlamentu, jehož byl přítelem, zde několik, slov, několik sto, set metrů od Rýna. To je velké gesto Mm, dramatické a symbolické gesto. Tato krásné město Štrasburg pro něj bylo hlavním městem Evropy, protože to je sídlo reprezentace evropských národů a nyní si připomíná památku Helmuta Kohla, velkého Evropana. Ano, Helmut Kohl byl Němcem a evropským patriotem. Pro něho to ne, tam patrionismus nebyl nikdy patrionist proti někomu, ale e, živý patriotismus s ostatními. Podní Falcko, Německo, Evropa se eh, před eh, životním dílem Helmuta Kohla. Děláme to ve vděčnosti. Eh, měl velice plný život. Eh, některé eh, věci, které, eh, které šly proti němu, tak eh, eh zapomněl. Na mnohé věci si stále připomínáme. Věděl, že zle, víme, že zlepšil svět. Eh, Helmute, ty jsi dnes v nebi. My bychom byli radši, kdyby si byl mezi námi. Slib nám, že nebudeš v nebi i hned zakládat nový, nové CDU. Udělal si dost pro svoji stranu, pro svoji zemi, pro společnou Evropu. Děkujeme, Helmute. Děkujeme. Spasiba. Muchas gracias. Thank you. Ruhe in Frieden. Odpočívej te v pokoji, pane kancléři, milí příteli. Měl si plný bohatý život a zasloužíš si klid, věčný klid. Merci, Herr Präsident. I would like to invite Mr. Donald Tusk, President of the European... A nyní to je předseda Evropské rady, pan Donald Tusk. Szanowna rodzino, Vážení členové rodiny Helmuta Kohla, vážení hosté, přátelé, jako Evropan, jako Polák a zároveň jako člověk pocházející z města Gdaňsk, se cítím zvláště povolán, abych pronesl několik slov na rozloučenou s Helmutem Kohlem. Čestným občanem Evropy, čestným obyvatelem města Gdaňsk, čestným občanem města Gdaňsk. Není to náhodou. Není to náhodou, že právě moje město, ve kterém se zrodilo hnutí Solidárnost, se rozhodlo udělit tuto poctu právě kancléři Helmutu Kohlovi. Málo kdo v Evropě chápal tak dokonale jako Helmut Kohl, jaký význam mělo hnutí za svobodu ve střední a východní Evropě pro myšlenku znovu sjednocení Německa a postupně téměř celé Evropy. Byl to právě on, kdo mnohokrát zdůrazňoval to, že těmi prvními, kteří začali bourat berlínskou zeď, byli právě lidé, kteří pracovali v loděnicích v Daňsku v roce 1980. A právě proto, kromě jiných důvodů, se stejnou energií, se kterou bojoval za znovu zjednocení Německa, bojoval i za vstup bývalých zemí, Evropské, bývalých zemí sovětského bloku do Evropské unie. Historicky symbolická je skutečnost, že Helmut Kohl se o pádu, Evro, o pádu berlínské zdi dozvěděl právě ve Varšavě na oficiální návštěvě u prvního nekomunistického premiéra naší země. A právě z Varšavy zazněly úplně první slova v Evropě pro povzbuzení a podporu myšlenky sjednoceného Německa. Právě z Varšavy, z tohoto města, které od Němců utrpělo v období druhé světové války nejvíce. Helmut Kohl měl v tomto velice obtížném procesu budování vzájemného porozumění obrovskou zásluhu. Právě díky němu taková slova jako důvěra a usmíření získaly svůj obrovský význam v německo-francouzských i německo-polských vztazích. Ještě dneska si pamatuji na ty mimořádně silné okamžiky, prezidenta Mitterána, kancléře Kóla, kteří se drží za ruce ve Verdunu, premiéra Mazověckého a kancléře Kóla, kteří se objímají na znak usmíření v obci Křižova, dva dny po pádu berlínské zdi. Tyto okamžiky a následující rozhodnutí se staly základy naší společné současné Evropy. Helmut Kohl přeložil do politické praxe do jazyka politické praxe slova Tomáše, Tomáse Mana. Chceme, Evropy, chceme evropské Německo, nechceme německou Evropu. Ovšem jeho vize překračovala německé hranice i zájmy. S mimořádnou tvrdošíností se snažil nalézt definici evropského společenství, snažil se nalézt to, co nás spojuje bez iluzí, toho, že bude jednoduché vymazat to, co nás rozděluje. Sjednocení Evropy se stalo skutečností díky tomu, že v tomto obrovském projektu nalezl partnery, giganty evropské politiky, Lecha Valesu, François Mitterranda, Tadeuše Mazověckého, Václava Havla, či trošku v jiném rozměru i papeže Jana Pavla II. V současné době následovníci těchto obrovských hrdinů pozitivního evropského příběhu musí sklánějíc se nad jeho rakví zpytovat svědomí. V Berlíně i ve Varšavě, v Paříži, i v Budapešti musí otázky ohledně budoucnosti sjednocené Evropy nalézt stejnou odpověď. Ano, ano pro Unii. Ano pro svobodu. Ano pro práva člověka. Na konci mše usmíření v obci Křižova kancléř Kohl pronesl následující slova. Odejdeme od oltáře ve směru dobré, klidné, božehnané, požehnané budoucnosti pro naše národy, pro národ polský i německý, pro nás všechny v celé Evropě, ať tato slova navždy zůstanou v naší paměti. Děkuji vám. Děkuji, paní prezidenci. Si werden nun den Film Helmut Kohl. Nyní shledneme film Helmut Kohl, Velký Evropan. Pouze silná a jednotná Evropa společně s našimi přáteli a spojenci ze Severní Ameriky eh, může vést nezbytný dialog s Východem a tím nalézt šanci na vyrovnání. To je nutné pro uchování míru ve světě. touha Němců ve východním Berlíně a v Německé demokratické republice po svobodě eh, mírově eh, zdolala zeď a ostnaté dráty. Po téměř třech desetiletích oddělení slaví lidé v Německu svátek sjednocení, sounáležitosti náležitosti a jednoty. Potřebujeme silnou Evropu, Evropu se sebe důvěrou, pokud se nechceme stát hříčkou eh, světové politiky. Říkám znovu, všichni potřebujeme Evropu. S nacionalistickými představami 19. století nemůžeme překročit práh do 21. století. Úspěch reformní politiky v nových demokraciích střední a východní Evropy je také zcela samozřejmě v zájmu Evropské unie. Všude tam, kde lze bez překážek překračovat hranice, kde se mohou volně pohybovat ideje a názory, a kde se lidé mohou setkávat. Nemá nedůvěra a nepřátelství v dlouhodobém horizontu žádnou šanci. A nejlepší zárukou pro trvalý a jistý mír v Evropě je a zůstává svoboda člověka. luego al señor Felipe González Márquez, expresidente del Reino. Má slovo Felipe, Gorzán, Felipe González, bývalý eh, premiér eh, španělského království, který pronese projev na rozloučenou. Gracias. Děkuji vám. Děkuji předsedům Evropského parlamentu, komise a rady za to, že mi prokázali tu čest společně s vdovou Helmuta Kóla, abych se osobně rozloučil se svým přítelem Helmutem Kólem. Je to pro mě těžké. Jsem rád, že mám jenom pět minut. Dávám s Bohem Helmutu Kólovi z pozice přítele, z pozice přátelství, které dávalo velký smysl. Poutalo nás osobní přátelství, což je v politice vzácné, a toto přátelství doprovázela lojalita. Helmut Kohl byl nesmírně citlivý na nelojalitu. Měl smysl pro dějiny, proto hovořil o evropském Německu, aby se už nikdy neopakovala německá Evropa. Měl také sociální cítění, na to lidé často zapomínají. Věřil v sociálně tržní ekonomiku. Nikdy nezastával názor, že sociální dimenze budování Evropy by byla překážkou pro to, aby se Evropa mohla připojit ke globální ekonomice. Vážení prezidenti, vážení premiéři, ztratili jsme velkého Evropana. A já mám pocit, že přicházím o dobrého přítele, se kterým jsem sdílel rozhodující dějinné okamžiky pro Německo, Španělsko, Evropu i svět. Pan Juncker hovořil o e, rozhodnutí NATO o raketách středního doletu, které Helmut Kohl vybojoval. Eh, já jsem ho v tom podporoval. A právě v době, kdy rakety krátkého doletu by zabíjely pouze německé občany. Tehdy řekl jedinou větu francouzsky, když si François Mitterrand vzal slovo. Říkal, právě hovoří François Veliký. To bylo jeho vyjádření přízně v Evropské radě. Tímto rozhodnutím prokázal solidaritu a zasloužil se o vstup Španělska do Evropského společenství. Společně s Mitteránem, Delorem a dalšími přáteli jsme slavili podepsání jednotného aktu který byl eh, přímým předchůdcem dalšího velkého kroku v integraci Evropské unie, a sice smlouvy o Evropské unii. A uprostřed tohoto velkého dobrodružství, těchto velkých historických výzev, padla berlínská zeď. A Helmut Kohl dokázal zvládnout ten proces sjednocení západního Německa s východním v rámci sjednocování Evropy. Prohlásil, já chci evropské Německo, už nikdy znovu německou Evropu. Tohle ho definuje. To definuje jeho vůli. Ohrozil svou pozici kancléře tím, že podporoval euro. Pro něj to nebyla pouze měnová eh, operace. Podepsal hospodářskou a měnovou smlouvu, věděl, že ho to může stát kancléřství, ale podstoupil toto riziko. A poté, kdy prohrál volby, každý, všichni někdy prohráváme volby, a já jsem mu potom řekl, Helmute, můžeš mít za sebou miliony hlasů, a žít s důstojností a oddaností velice malé skupiny přátel. Je důležitější žít, než vládnout, jakkoliv je vládnutí důležité. A ty máš dobré, věrné přátele, kteří tě budou doprovázet životem. Dnes se s tebou jeden z těchto věrných přátel loučí. A chtěl bych se rozloučit s těmito slovy. Helmute, zůstane po tobě v politice veliké prázdno, které bude zaplněno pouze tvým odhodláním, tvou odvahou a politickým odkazem. Ale pro lidi jako já zůstává především prázdno po velikém přátelství které bylo tak zásadní v klíčových momentech historie. Nikdy na tebe nezapomeneme. Můžeš spolehat na naše přátelství. Gracias, señor presidente I would like to invite Mr. Bill Clinton. Já chci pozvat pana Billa Clintona, bývalého prezidenta Spojených států amerických, aby řekl několik slov. Micah. Děkuji za příležitost říci několik slov. Děkuji uh, eh, Peter Moltrové rodině, všem lídrům Evropy, Evropské unie, kancléřce Merklové, uh, všem premiérům, prezidentu Macronovi, všem uh, představitelům, kteří se zde sešli. Žádám vás, abyste se nad něčím zamysleli. Nemám poznámky, dívám se okolo sebe a vidím nás všechny, kteří jsme kdysi byli v úřadu. My všichni, co jsme přišli sem. Proč? Protože Helmut eh, nám dal možnost účastnit se něčeho, což bylo větší než my, než naše úřady, než naše kariéry, protože všichni, my všichni, dříve nebo později, budeme také eh, v rakvi. A jediný dar, který můžeme po sobě zanechat, je lepší budoucnost pro naše děti a svoboda volby, eh, včetně dělání chyb. Já jsem ho miloval. Hillary řekla, že jsem ho miloval, protože byl jediným člověkem, kdo měl větší apetit než já přijel, jezdil do Washingtonu velice často. Jednoho dne mě vzal do své uh, oblíbené restaurace v hlavním městě mé země. Stále existuje, doporučuji. Proč to říkám? Protože 21. století v Evropě, jak vidíte, začalo eh, během jeho vlády. On skutečně eh, hledal odpovědi na velké otázky, které mají eh, dopad eh, do dnešních dnů. A díky odpovědním, které dal, jsme tady. Měl by, měl by, existoval, ex, měl by existovat skutečné sjednocené Německo po pádu berlínské zdi. Co to znamená? Kolik to bude stát? Bude to problém? ale my všichni chceme, aby lidé žili v jedné zemi a měli bychom eh, překonat všechny problémy. I v jeho případě, eh, pokud by ho to mělo stát volby. Protože to trvalo déle eh, pozvednout východ na vyšší úroveň, než se, oček- než se předvídalo. Měla by existovat skutečná Evropská unie, měl by se rozšiřovat tak, aby Německo již nikdy nebylo na hranici Evropské unie. Zase e, to vedlo k e, problémům. Poláci, Maďaři, Češi, další. Dokážeme to společně? Pokud e, Německo, kterému jeho sousedé tak dlouho nedůvěřovali, pokud by se Eh, zachovalo agresivně při ukončování eh, násilností v Bosně. Podpora eh, první mm, na to mimo členský stát. První nasazení německých jednotek mimo vlastní území od konce druhé světové války. Po všech, všem utrpení války konečně padá berlínská zeď. Měli, bychom prostě, měli jsme prostě vydechnout úlevou a říci, že to byla strašná zkušenost a mm, podat eh, navzájem ruku přátelství společně se šekem a dát mě šanci udělat to tež. Mělo by na to být zachováno. Někteří soudili, že by se mělo uh, rozpustit. Místo to bylo rozšířeno. Nikoli jako hrozba, ale jako slib. Se zvláštním partnerstvím pro Rusko i Ukrajinu. Za garance teritoriální integrity a spolupráce národů do budoucna. To skutečně byly všechno veliké otázky. Teď se to zdá být tak snadné. Eh, říkáte, že ne, to bylo snadné, ale podívejte, jak, eh, jaká je situace teď, jak se věci změnily. Mm, všichni my, kdo již eh, jsme šediví, se díváme, jaká je realita, vidíme, jaká je realita, ale nejsou žádná stálá vítězství, žádné stálé porážky v politice co je nejdůležitější, je, co nás motivuje. Já jsem ho miloval, protože eh, jeho apetit, jeho chuť nebyla jenom, se netýkala jenom jídla. On si přál vytvářet, tvořit svět, kde nikdo nebude dominantní. Svět, kde bude spolupráce spíše než konflikt kde různé skupiny budou lépe rozhodovat než jednotliví diktátoři. Kdy mladí lidé budou mít svobodu říci, že e, ve své době jsme se mýlili, nebo alespoň jsme neudělali dost pro ně. Hmm, nic ho nechce více než jeho ochota Eh, čelit, eh, zajistit, aby Německo obrovským způsobem přispělo Evropské unie, aby se Německo vzdalo eh, své, vedení své centrální banky. To bylo přirozené, budeme věci sdílet. Na celém světě se objevuje nová politika vlastní identity. Kdo jsme? Měli bychom být definováni našimi rozdíly nebo tím, co máme společného? Neplete se. Helmut uh, Kohl byl především Němec. Já eh, jsem mu umožnil na návštěvě ve Spojených státech, aby byl mm, mm, více německý, což jsem ho jsem vzal do Milwaukee, což je eh, něme, původně německé město, kde jsou německé školy, kde Eh, něm, kde, kde afroameričtí studenti eh, mluví každý den ve škole německy. On se domníval, že v ne, ve světě, který nasa, je navzájem je na sobě závislý, kde technologie eh, umožňuje úžasné věci, ale současně nás činí zranitelnějším či terorismu, kybernetické zločinnosti, že musíme hledat spol, eh, společné jmenovatele. On byl rád Němcem. On se snažil mě přesvědčit, abych jedl některé věci, které jsem nechtěl, protože miloval to, že je Němec. Také miloval to, že je Evropanem. Ale ve své vysoce mm, ve svém polit, vysoce politickém vedení. Tam bylo porozumění, že rakovina 20. století eh, vzešly z toho, že se někteří domnívali, že dominance byla lepší než spolupráce. Proto jsme my všichni tady. My všichni staří lidé, kteří jsme kdysi kým byli, jsme se sem vrátili, abychom poděkovali, že nám dal šanci být něč, něč, součástí něčeho většího, než jsme my, že nám dal šanci být o něco lepší a mm, vzpomenout na polské dělníky v Gdaňsku, kteří jsou stejně důležití v očích, božích očí. Politika není o dominanci, o velkých vlnách dominace, ale o možnostech obyčejných lidí, obyčejného života pro co nejvíce občanů. Eh, I ten nejbohatší člověk jednoho dne mm, skončí v rakvi. I ten nejmocnější. Ať zabijíte nebo chráníte životy. Všichni se všichni se vrátíme domů, jak se tomu říká. A nikdo to, nikdo si to nepřál víc než Helmut Kohl, takže odpočívej v pokoji, mý příteli. Největším darem, který se nám zanechal, je poučení, že to, co je v životě nejdůležitější, je to, co zanecháme našim dětem. Mír, svoboda, bezpečnost, mm, budovat vlastní eh, prosperitu, následovat své sny. A větší je budovat, než bourat. A ty si odvedl skvělou práci během svého života a my jsme tě za to milovali. Děkujeme. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane prezidente. A teď dávám slovo eh, panu Dmitriji Medvěděnovi, premiérovi Ruské federace. Уважаемая госпожа Vážená paní Kohl Richterová, vážení příbuzní Helmuta Kohla, dámy a pánové, dnes dáváme s Bohem Helmutu Kohlovi. Člověku, který je právem nazýván nejen architektem znovu sjednocení Německa, ale také architektem spojené Evropy. A mám být eh, přímočařejší pak také architektem současného světa. Helmut Kohl byl velkým člověkem, velkou osobností ve všech smyslech tohoto slova. Byl to člověk velkých ideí a velkých plánů. Byl to vůdce, díky němuž se změnila doba. Mnoho toho, čeho dosáhl za těch 16 let, kdy byl kancléřem Německa, by dnes nebylo možné. Dnes to vidíme jinak. Nebylo to možné učinit nijak jinak, což znamená, že Helmut Kohl uměl zvolit jedinou správnou cestu a dějiny se ubíraly touto cestou. V tomto smyslu byl Helmut Kohl člověkem budoucnosti. Pro Němce zahájil epochu jednoty. V tomto novém Německu vyrostla nová generace lidí. V té době, jak už zmínili mý předřečníci, nebyli všichni připraveni to akceptovat. Nicméně Helmut Kohl velice dobře věděl, co je to válka. Viděl ji jako mladík a pak mu trvalo velice dlouho dospět do situace, kdy by Evropa nebyla rozdělená zákopy ani hranicemi, ani nepřátelskými ideologiemi velký politik Helmut Kohl si uvědomoval velice dobře, že pouze překonáním rozdílů v celé Evropě bude možno znovu sjednotit jeho zemi. Na této cestě bylo Rusko jeho spolehlivým partnerem. Naši lidé si velice dobře uvědomovali nebezpečí konfrontace a hodnotu míru. To umožnilo někdejším nepřátelům, aby začali společně budovat vztahy založené na vzájemném respektu a kvalitě. Helmut Kohl osobně vykonal mnoho proto, aby naše vztahy byly nejlepší v historii. A Rusko si toho váží. Helmut Kohl naplnil hlavní cíl svého života. Vždy zůstal pravým vůdcem národa, ale vždy jednal v zájmu Evropy i celého světa. Snil nejen o sjednoceném Německu, ale také o sjednocené Evropě. A Rusko chápal jako svého důležitého partnera. byl, bylo jeho snem, aby neexistovaly ostnaté dráty, nepřátelství a nevraživost, která rozdělovala kontinent. Byl to sen o míru a bezpečnosti pro všechny. Jestliže se člověk povznese nad národy, státy a hranice, a přihlásí se k hodnotám, jako je spolupráce a důvěra, vytvoříme společný domov. Nemůžeme zatím však udělat tečku. Nemůžeme říci, že všeho bylo dosaženo a že všechno je ideální. Musíme se o to dále denodenně zasazovat. Berlínská zeď byla stržena a rozdána jako suvenýry. Nicméně podobné ideologické zdi jsou stále všude na světě. A měli bychom si připustit, že dnes vlivem našich rozporů jsme dalecí toho, abychom naplnili sen o společné vlasti, společném domově. Měli bychom si ale uvědomovat, že společná, sjednocená a prosperující Evropa je naším cílem. Helmut Kohl ve velice těžkých časech prokázal, že tento cíl je splnitelný. Jsme dědicové jeho díla. A to je zodpovědnost, která leží na bedrech všech evropských vůdců. Dámy a pánové, životní dráha kancléře německého sjednocení a jednoty bude i nadále budit respekt na celém světě. Rusko na něj bude vzpomínat jako na přítele, moudrého a chytrého politika a otevřeného upřímného člověka. Jménem Ruské federace bych chtěl vyjádřit nejupřímnější soustrast. U příležitosti úmrtí velkého syna Německa Helmuta Kohla. Спасибо, господин президент. Je monsieur Emmanuel Macron. A nyní je to prezident Francouzské republiky, pan Emmanuel Macron. Madame. Madame, vážení členové rodiny Helmuta Kohla, Dámy a pánové, šéfové vlád, šéfové státu, dámy a pánové, zástupci evropských institucí, dámy a pánové, ministři, dámy a pánové, velvyslanci, dámy a pánové, poslanci, dámy a pánové. Jsem nesmírně poctěn tím, že jste si zvolili Štrasburg, jedno z nejvýznamnějších míst Evropy, ke kterému měl Helmut Kohl obrovský vztah a pro které mnoho udělal. Děkuji, že jsme se sešli právě zde. Dovolte, abych nyní vzdal hold Simon Vejlové, která nás včera opustila a která byla první ženou předsedkyní Evropského parlamentu. A která samozřejmě znala hodnotu naší společné Evropy, která byla založena na nesmazatelných vzpomínkách koncentračních táborů. A my jsme se dneska sešli právě zde, abychom vzdali hold památce Helmuta Kohla. Abychom vzdali hold tomu, co pro nás udělal. Mnoho z vás velice emocionálně hovořilo o společně strávených okamžicích s Helmutem Kohlem. Pro mou generaci tvoří Helmut Kohl součást evropské historie. Je to skutečně něco, co bychom nikdy nezakusili bez odvahy tohoto člověka. Naše generace by nikdy neměla tuto současnost a budoucnost. Již tisíce stránek byly popsány, popsány tím, že vzdávají hold právě činům Helmuta Kohla. Nejvýznamnějšími činy bylo právě znovu sjednocení Německa a budování Evropy. Tento člověk udělal mnoho odvážných rozhodnutí, velice často i proti vůli svých politických přátel. A já jakožto prezident Francouzské republiky bych si nesmírně přál, aby jeho odkaz nebyl pouze politickou bilancí, i když tato byla opravdu nesmírně významná, protože to, co nám odkázal, jde mnohem dál. Ano, Helmut Kohl byl pro Francii privilegovaným partnerem, významným spojencem, neúnavným budovatelem. Ovšem, udělal toho mnohem více. Pro Francii to byl přítel. Jeho vztah s Francií se zrodil z osobních, rodinných, historických vzpomínek. Byl formován zvídavostí, kterou cítil tento člověk, který se, nenaro- který se narodil nedaleko řeky Rýn, díky jeho pohledu na své sousedy, pohledem na druhý břeh řeky Rýn. Člověk, který dával přednost spíše mostům než hranicím. Je to postavené na bezpodmínečném respektu, který se staví proti fanatismu a krutosti. Když si na začátku 80. let francouzi zvolili vedoucí představitele, kteří udělali rozhodnutí, ekonomická rozhodnutí, která zneklidňovala některé z našich přátel. Helmut Kohl nám podal přátelskou ruku a tím rozptýlil pochybnosti svých politických přátel. Když nás národní šarvátky rozdělovali, především pokud jde o Evropu, tak on v nás vždycky věřil. A když eh, znovu sjednocení Německa bylo něčím, co nás vyklidňovalo, udělal vše proto, aby toto sjednocení Evropu neoslabilo, ale aby ji naopak posílilo. A já si myslím, že Francie prokázala, že je hodna tohoto neutuchajícího přátelství po Charles de Gaulleovi, Konrádu Adenauerovi, Valéry Giscard d'Estenovi, Helmutu Schmidtovi, kteří položili mocné základy Evropy, převzali tuto pochodeň právě François Mitterrand a Helmut Kohl. Byli schopni překonat tragické zkušenosti své generace. Tito dva politikové byli schopni překonat tyto velice bolestivé vzpomínky a stali se přáteli. Helmut Kohl, François Mitterrand a poté eh, Jacques, Chirac potvrdili to, že Evropa je pouze tak veliká, jak veliká je ušlechtilost, která ji inspiruje a jak veliké je přátelství, na kterém stojí. Vzpomeňme 4. leden 1990, kdy Helmut Kohl navštívil Francoise Mitterána v jeho domě v Po několika týdnech otázek, které se týkaly znovu sjednocení Německa, právě tato návštěva umožnila těmto dvěma mužům diskutovat o všech tématech na svých procházkách mezi Borovicemi na píščité půdě departamentu Lande toto společně, tyto společně strávené okamžiky byly základem zájemného porozumění, protože osud světa se často odvíjí od úrovně lidí, kteří ho tvoří. Helmut Kohl a François Mitterrand rovněž prokázali to, že bratrství se může někdy stát solí, již není schopná solit, pokud nespojuje lidi. A právě proto musíme toto bratrství neustále konsolidovat. A občas podstoupit i rizika a konsolidovat toto bratrství v institucích a ve smlouvách a dohodách. Jacques Delors byl nejoddanějším pokračovatelem těchto ambicí a to, co společně postavili, bylo bezprecedentní a to nás spojuje. A ti, kteří tvrdí v současné době, že evropské instituce a smlouvy, že to všechno je v podstatě pouze jakousi technokratickou konstrukcí, těm všem bych rád řekl, jménem Helmuta Kohla, že na tom jsme postavili naše přátelství. Právě proto, že jste nechali uhasnout ten plamen, který otcové zakladatelé vytvořili, že jste zapomněli na osud, který tito lidé stavěli, vy budete rozhodovat o tom, zda Evropa bude do budoucna technokratická. Jaký je odkaz Helmuta Kohla? Jeho osud Evropa, která na současné době spojuje, je výsledkem práce mnoha generací, osudu mužů, kteří byli schopni překonat to, co je rozdělovalo mužů, kteří měli opravdu odvahu bojovat proti nenávisti, často proti strachu. Samozřejmě, že každá stavba ztratí svůj význam a svou krásu, pokud ji nevyužíváme. A toto je právě odkaz Helmuta Kola Francii a všem Evropanům. Pragmatismus, smysl pro realitu, politické dovednosti, to jsou úžasné nástroje. Ovšem, tyto nástroje nic nebudují. Jsou to právě ideály posvícené přátelstvím a hloubkou lidského života, které dávají smysl našim plánům a díky kterým přetrvávají. A právě tímto způsobem si přeji společně s Angelou Merklovou udělit opětovný smysl, realitu, opětovnou hloubku našemu projektu. I nás bude historie jednou soudit. Bude velice přísně soudit ústupky, které jsme udělali ve prospěch krátkodobých cílů a národního egoismu. Jednoduchosti stávajícího okamžiku ovšem ocení zároveň naši touhu po míru a porozumění mezi lidmi, naši zaangažovanost ve prospěch evropského projektu, toto hluboké přátelství, které je založeno na naší společné historii, kulturách, které jsou tak propojeny a všech zkouškách, které jsme společně podstoupili. A pokud občas máme pochybnosti v tomto obrovském úkolu, Myslím si, že bychom si měli vzpomenout na tuto významnou, významnou osobnost Helmuta Kohla se vší vděčností, kterou mu dlužíme. Nezapomeňme na moto, které je základem všeho. Nemáme žádný důvod se vzdávat. Spíše máme důvod k realistickému optimismu. Ještě dlouho budeme z jeho příkladu čerpat to, co nás společně posouvá ku předu. Odvahu a naději. Děkuji vám. Merci, monsieur le président. Děkujeme, pane prezidente. Nyní bych chtěl dát slovo paní doktorce Angele Merkel, kancléřce Spolkové republiky Německo. Vážení prezidenti, premiéři, ex, vaše excelence, vážení poslanci, vážené dámy a pánové, paní Karl Richter, eh, vážení rodinní příslušníci. Dnes se loučíme s Helmutem Kohlem, kancléřem německé jednoty, eh, nositele eh, ceny Karla Velikého, čestného občana Evropy. On jako mladý studoval historii a nyní našel sám místo v historii. Helmut Kohl stělesňuje určitou epochu. Svojí vnitřní zahraniční politikou se eh, vydal na cestu, která je platná do posud. Mm, jeho e, je spojeno s mnoha lety ekonomické prosperity. Především ale se díval dál mimo Německo dál za horizont času a účastnil se událostí a rozhodoval o událostech a o tom, že Německo eh, bude spolu vytvářet Evropu, ve které dnes žijeme. Mnohé, co je dnes pro nás samozřejmé, je díky němu to, že západní a východní Evropa se sjednotila, že máme společný trh, že nejsou kontroly hranic mezi členskými státy, že většina těchto států má společnou měnu, že Evropská unie ve své dnešní formě vůbec existuje. To je a zůstane spojeno s jménem Helmuta Kohla. Eh, ovlivnil celou generaci. Mnozí Eh, se eh, od něho odkláněli, mnozí z nás. já bych o tom mohla vyprávět, ale to všechno ustupuje před obrovským životním dílem a právě eh, proto by mu všichni měli vyjádřit respekt. Ehm, co mě především imponovalo, byl jeho cit pro to, co je politicky proveditelné. A také, a to si neodporuje, jeho neotřesitelné přesvědčení e, ve svá rozhodnutí. Na Helmuta Kohla bylo spolehnutí. Od začátku e, překvapil, překvapoval mnohé ve svém týmu, členy svého kabinetu, kterým dal často volnou ruku mnohem více, než e, než eh, mnozí a eh, já jsem to zažila. Samozřejmě nebylo vždy snadné ho přesvědčit vlastními argumenty, ale nikdy, ale vždy se eh, podporoval členy svého kabinetu. A to v celá konkrétních životních situacích. V roce 92 velice, vedl velice dlouhá jednání s ministry a skutečně Helmut Kohl se zajímal o, o lidi, hledal úzké kontakty s lidmi v Německu i v Evropě, navazoval spolehlivá spojenectví, budoval důvěru a uzavíral přátelství. A byl světovým politikem, který se obracel na občany. Když se stal poprvé kancléřem, tak odcestoval do Paříže. Poradce Francois Mitterána později informoval, že francouzská strana nejprve byla zdrženlivá, ale poté, cituji, jsme byli okamžitě nadšení. Mm, osobní vztah současně spolu utvářel přátelské německo-francouzské vztahy hluboko v paměti našich národů je zapsán obraz státníka, který eh, mm, mm, činil gesta zpříznění u Verdanu a otevíral tím novou kapitolu společné historie. Stavěl mosty, které dosahovaly do Paříže, do Washingtonu i do Moskvy. Pracoval na Eh, spolupráci Německa se svými partnery a sousedy ve světě. Jako dítě a mladý muž sám zažil druhou světovou válku. Obrovské utrpení, eh, které eh, Německo přineslo Evropě v době nacionálního socialismu a, a také strach během bombardování. Právě tyto zkušenosti z mládí te, vedly k tomu, že se angažoval v nově založené křesťansko-demokratické unii. A také tyto zkušenosti eh, vedly k tomu, že založil své hlavní politické eh, principy, že musíme nejprve posílit Evropu tak, aby nikdy ne, nedošlo k válce. A toto myšlení v historických souvislostech uspoř, eh, spolu utvářelo jeho politickou práci. Současně zůstával nohama na zemi. Eh, mm, byl velkým spojencem své domovské zemi. Eh, Poríní byl pevně zakotven v tomto regionu uprostřed Evropy, ale měl také zvláštní smysl pro eh, potřeby a pocity sousedů. A to vycházelo ze srdce. Od, a jeho partneři to cítili. Oni věděli, že se na něho mohou spolehnout. Co říkal nebo co sliboval, tak to splnil. Eh, bez nějakého ale nebo kdy. Když eh, se stal kancléřem, tak Evropa a Německo bylo rozdělená. Ozbrojená konfrontace na německé půdě byla vždy děsivým scénářem. Na konci svého období v úřadu, jeho období v úřadu bylo Německo sjednocené a poprvé v historii bylo, žilo v míru se všemi sousedy a bylo s nimi spojeno přátelství a cesta k rozšiřování Evropské unie a NATO na střední a východní Evropu již byla připravena. Zavedení eura jako společné měny bylo dohodnuto. Když se stal kancléřem v roce 82, tak jsem já žila v NDR. Já jsem při návštěvě Ericha Honekra v roce 87 viděla v televizi a viděla jsem, jak Honekrovi řekl před kamerami, lidé v Německu trpí rozdělením. Trpí zdí, která jim, která je odděluje. Když odstraníme to, co lidi dělí, tak uh, splníme touhu Němců. Oni se chtějí, uh, oni chtějí uh, se zblížit, protože patří k sobě. Konec citátu. Tato slova kancléře Kola nám dala sílu nám dávala sílu v NDR, hnutí v Polsku a e, v dalších zemích bývalého východního bloku. Také nový vítr, který vanul z Moskvy, nám dával naději, nám v NDR. E, Statisíce lidí se odvážili do ulic demonstrovat za svobodu a přivedli zeď k pádu. Helmut Kohl byl tím, kdo chtěl jednotu, když jiní ještě váhali. Připravoval se na cestu k jednotě a vždy dbal na zájmy našich partnerů a sousedů. Jeho hluboké evropské přesvědčení a důvěra, to, co mm, eh, přál pro svět, mu dával naději sjednocené Německo. To bude vždy jedinečný eh, úspěch, historický úspěch Helmuta Kohla společně se svými partnery zakotvil německou jednotu v evropském sjednocení. Je to dílo míru, svobody a dílo jednoty. A tím navazoval na Konráda Adenaura, Žana Moneta, Roberta Schumana a další evr- velké Evropany. Evropa je dílem generací. Každá e, stojí před novou výzvou. Každá musí hledat své vlastní odpovědi, jak upevňovat Evropu do budoucna. Vždy eh, dojde na to, co stělesňoval Helmut Kohl. Eh, znalost historie, eh, schopnost uvažovat do budoucna, blízkost občanům, pohled na to, co je možné, co je proveditelné nyní bylo, by, nyní bylo oznámeno eh, byla připomínka zavražděných židů. Eh, a toto reprezentuje eh, toho památníku. Nicht die nächste Generation, sondern unsere. Ne příští generace, ale naše generace musí vystavět tento památník. My tady, dnes, zde a ne někdy potom. A tak o tom bylo rozhodnuto v německém Bundestagu dvoutřetinovou většinou. Dámy a pánové, nyní budeme doprovázet Helmuta Kohla zpátky do Německa. Jeho cesta povede jeho rodným městem Ludwigshafenem. Tam byl doma dlouho se svou první ženou Hanelore, která ho doprovázela v dobrém i ve zlém po dlouhou dobu. I na ní vzpomínáme. Vážená paní Kol Richtrová, vy jste doprovázela plná oddanosti a lásky svého manžela v jeho posledních letech až do konce. Patří vám můj soucit. Můj soucit patří všem kteří pro Helmuta Kohla v rodině truchlí. Dnes zakončíme smuteční obřad ve Špíru a tím uzavřeme ten oblouk z Francie do Německa, do vlasti, do Falska. Od čestného občana Evropy až po kancléře jednoty. Tak tak si na něj budeme pamatovat my Němci i mnozí další. Bez Helmuta Kohla by život milionů lidí vypadal život za berlínskou zdí po roce 1990 úplně jinak, včetně života mého. Vážený pane kancléři, milý Helmute Kohle, na tom, že já tu dnes stojím, jste měl zásadní podíl. Děkuji za šanci, kterou jste mi dal. Děkuji za šance, které jste otevřel jiným. Děkuji za šance, které jsme díky vám získali my, Němci a Evropané. Dosáhl jste nekonečně mnohého. Odpočívejte v pokoji. Dnes je na nás, abychom střežili váš odkaz. Klaním se před vámi a vaší památkou plná vděčnosti a zármutku.